schůzi, kterou jsme přerušili 3. února roku 2011. Protokol a texty z 3. února 2011 jsou již k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky, buď k protokolu nebo k textům dokumentu? Žádné připomínky, takže protokol, zápis ze schůze byl schválen. Dovolte, abych eh, Eh, učinil několik poznámek v souvislosti se zahájením na naše zasedání. Dnes eh, hlavně hledíme na jižní sousedy Evropské unie. Eh, Průlomová událost